Wystarczy. Eh, Otvírám posiedzenie. zasedání. Dovolte, abych zahájil schůzi. Dámy a pánové. Dámy a pánové, zahajuji zasedání. Prosím o klid, prosím, dámy a pánové. Kolik Jacek. Kolik Jacek. Kolega Jacek, na něj to platí také. Prosím, posaďte se. E, pani Gomez chtěla zabrać głos. Pani... Pani Gomez chce slovo? Prosím, máte slovo. Pane předsedo, máme zde procedurální e, poznámku a to je proti použití mého jména na eh, pozměňovacím návrhu pana Deve Asimanského. Pozměňovací návrh, o který jde, je ten návrh,